Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli rychle postupovat. Zahoji ustavující zasedání našeho výboru. Jak všichni víte, Cílem tohoto výboru je zvolit předsednictvo, tedy předsedu či předsedkyni a čtyři místo předsedy či místo předsedkyně podle článku 91 jednacího řádu. Podívejme se na pořadí volby nejprve předseda či předsedkyně a potom místo předsedové či místo předsedkyně. Bylo mi řečeno, že už jsme usnášení schopní, že je v sále více než 15 členů či členek tohoto výboru, takže vás poprosím o nominace. Paní Gens, prosím. Jménem naší skupiny jsme chtěli předložit eh, kandidaturu pana Pasakilára. Akila. Pan López Aguiar López Aguiar, pardon, omlouvám se. Přijímáme. Ještě někdo navrhuje dalšího kandidáta? Zdá se, že ne. Tak v tom případě budeme hlasovat eh, aklamačně. Congratulations. Blahopřeji, pane kolego. Prosím, usaďte se jako znovu zvolený předseda tohoto výboru do svého křesla. This is the only point today. This is the only point. the elections. And that will be it. And then the vice chair. No, we elect the vice chair. Okay, just let me express gratitude and then we proceed, okay? Yes. Good afternoon. Honor... Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je mi velkou ctí, že mohu předsedat výboru LIBE. Když jsem začal působit v Evropském parlamentu, tak to byly moje první volby. A upřímně řečeno, Přišel jsem sem jako odborník na evropské a ústavní právo. Sloužil jsem ve Španělsku ve své zemi jako ministr spravedlnosti, tedy člen vlády. A měl jsem pocit, že o Evropském parlamentu něco vím, ale pletl jsem se. Takže chci říci upřímně, že to, co Evropský parlament je, jsem se naučil za posledního dva půl roku. Bylo mi radostí, že jsem se mohl podělit s vámi, s poslanci a poslankyněmi výboru Libe o tuto zkušenost. Jsem vám za to vděčný a tuto vděčnost chci vyjádřit opravdu vám všem. Vaše pochopení, někdy vaše zhovývavost, vůči určitým tenzím, incidentům, které se občas objevují při práci na naší fascinující agendě. agendě, na které pracujeme během tohoto funkčního období Evropského parlamentu. Začali jsme působit proti všem překážkám, začala působit Lisabonská smlouva. Tím pádem byl přijat stokholmský program, akční plán pro stokholmský program, oblast právě práva a svobody A následně nás čekala velká spousta práce. Asi se mnou budete souhlasit, eh, že že nás tato práce stála hodně času, hodně úsilí, ale zároveň to bylo velice pozitivní zkušenosti. Působit v tomto výboru Evropského parlamentu který je v tomto výboru, v tomto parlamentu tím nejaktivnějším a zároveň ze všech legislativních eh, výborů v parlamentu má nejvíce práce. Takže jsem pišný na to, že jsem dostal příležitost eh, působit v této funkci po druhé a snažit se ještě zlepšit s vaší pomocí a s vaším pochopením, že budu moci s vámi všemi spolupracovat na těch zajímavých otázkách, které jsme probírali během posledních pár měsíců. Azylový balíček, ten, je, ten má trochu spoždění, migrační balíček, balíček týkající se justiční spolupráce. Tam se věci posunuly během polského předsednictví. a bude potřeba maximálně využít stávajícího dánského předsednictví a nadcházejícího kyperského předsednictví. Myslím, že se nám tato spolupráce bude líbit. Já se na ně moc těším a děkuji vám ještě jednou za důvěru, kterou jste mi dali tím, že jsem dostal příležitost i nadále předseda tomuto výboru podle mých nejlepších schopností. Takže Abych to zkrátil, děkuji a budeme pokračovat s volbou místopředsedů výboru LIBE. Nejprve zvolíme čtyři místopředsedy, takže vás poprosím, abyste postupně nominovali až čtyři místopředsedici, místopředsedkyně, tedy první, druhý, třetí, čtvrtý a potom poprosíme možné kandidáty, aby přijali nominaci. Chcete někoho nominovat? Prosím, pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Především vám chci poblahopřát k opětovnému zvolení do funkce předsedy tohoto výboru a přeji vám zároveň hodně štěstí během nadcházejícího dvou a půl let Budu se těšit na dobrou a ještě silnější spolupráci za EPP. Co se týče prvního místo předsedy výboru, bych za naši skupinu rád nominoval paní Kingu Gal. Děkuji, pane Busotele, za blahopřání i za nominaci. Prosím, paní Het. Děkuji, pane předsedo, blahopřeji. Naše skupina SAD by ráda navrhla Kingu Genč. Děkuji, paní Head. Takže druhá nominace pro paní Genč a paní Weber. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Blahopřejeme a budeme se těšit na úspěšnou a plodnou spolupráci v druhé části funkčního období. Ze skupinu ALDE bych ráda jmenovala paní Sophie Intveld, tam místo předsedkyně výboru Libe. Děkuji mnohokrát, paní Weber. Takže máme třetí nominaci, paní Intveld a pan Busutil ještě jednou. Pane předsedo, na post třetího místo předsedu, nevím, jestli Renate Weber odkazovala ke čtvrtému místo předsedovi, ale co se týče třetího místo předsedy, tak my bychom rádi nominovali kolegu Salvatore Jakonina. Dobrá. Podle pravidel tohoto výboru a Evropského parlamentu budou nominace následující. První místo předsedkyně paní Gál, druhá místo předsedkyně paní Intveld, třetí místo předsedkyně, třetí místo předseda pan Jakolino a čtvrtá místo předsedkyně paní Genč. Souhlasíme takto s takto nastavenými nominacemi? Takže takto to bylo nastaveno pokud dané osoby jsou ochotny přijmout nominaci na znovuzvolení, tak můžeme pokračovat aklamačně anebo hlasem. Musím se zeptat nejprve, jestli jsou nějaké námitky proti tomu. Pokud ne, tak jsme se dohodli na těchto nominacích. Máme konsensus, zdá se, že souhlasíte, takže v tom případě je můžeme volit aklamačně. Prosím. Pan Borgecio, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěl zdržet hlasování. Dobrá, takže jedno zdržení hlasování a co se zbytku týče, tak eh, zdá se, že máme koncensus pro to, aby se hlasalo aklamací. Takže Ustavující zasedání výboru Libe proběhlo, proběhla volba předsednictva, pakliže už na seznamu bodů nemáme nic jiného, tak jenom ohlásím, že příští zasedání proběhne 25. ledna v 9 hodin ráno do 12.30 a následně od 15 hodin do 18.30 zde v Bruselu. Ještě jednou 26. potom od 9 do 12.30. To je všechno. Děkuji vám mnohokrát.